představitelky unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku situace ve venezuele. prosím o úvodní slovo pana komisaře Šemetu. Mr. Commissioner, you have the floor. Mr. President, honor... Uh, Pane předsedo, vážení poslanci, zprávy které přicházejí z Venezuely, nás znepokojují. Jsme znepokojeni neklidem a také násilím, které se tam odehrávalo v minulých týdnech. Oficiální zdroje hovoří alespoň o 13 mrtvých a stovkách zraněných. Vysoká představitelka, místo předsedkyně komise Cathy Ashton už k tomu eh, vydala dvě stanoviska, kde zcela jasně odmítla veškeré akty násilí a netolerance ze všech stran. Eh, americký soud pro lidská práva odkázal na nepřiměřené eh, použití násilí na straně bezpečnostních složek a také vysoký představitel pro lidská práva hovořil o útocích na demonstranty ze strany ozbrojených skupin. Toto násilí musí okamžitě skončit. Eh, veřejné úřady musí zachovat eh, pořádek a my vyzýváme pan, eh, pana prezidenta Madura, který řekl, že jeho vláda nebude tolerovat násilí. Doufáme, že tedy prokáže, že jeho slova byla myšlena vážně. Politická netolerance a neustálá veřejná prohlášení kritizující jiné strany eh, mohou pouze zvýšit napětí na politické scéně a dále rozdělit společnost. Evropská unie a Latinská Amerika a Karibská oblast eh, pojí strategické regionální partnerství. Eh, Region eh, Latinské Ameriky a Karibiku je evropským partnerem. Eh, na summitu eh, v Santiago roku 2012 Evropská unie a Venezuela společně s dalšími zeměmi v tomto regionu potvrdili svůj závazek a svoje rozhodnutí, že budou i nadále zastávat nedělitelnost a nespochybnitelnost lidských práv. Jsme znepokojeni zatýkáním studentů a politických vůdců, včetně pana Lopéze, před předsedy eh, sociálně demokratické strany. Organizace občanské společnosti naznačily, že eh, neviděli žádné důkazy, které by ospravedlnily toto zatýkání a toto obvinění. Eh, proto Tedy vysoká představitelka Unie vyzývá příslušné orgány, aby zajistili, že obvinění, která byla vznesena vůči těmto osobám, byla prověřena, tak aby se prokázalo, že zatýkání je skutečně eh, legální. Parlament a Evropská unie jako celek se vždycky zastávali eh, pokojné, svobody eh, projevu projev, eh, svobody schromažďování, to všechno jsou klíčové svobody. Demonstrace ve Venezuele začaly před dvěma týdny, když si studenti stěžovali na nedostatek bezpečnosti na univerzitách. Tisíce dalších Venezuelanů se od té doby přidalo k demonstrujícím, demonstrovali proti vysoké inflaci a nedostatku základních statků. Nicméně e, mnoho podpůrců vlády je také na karakaských ulicích. Nikdo by neměl být zatýkán proto, že e, naplňuje svoje právo e, na svobodu projevu a schromažďování. Je potřeba, aby novináři mohli vykonávat svoji profesi v naprosté svobodě Organizace občanské společnosti hovoří o závažné cenzuře. E, společnost Twitter hovoří o tom, že e, přístup e, byl ve Venezuele omezen. A kromě toho je blokováno některé vysílání. To znamená, že politici a občané musí mít možnost vyjadřovat v médiích svoje názory zcela svobodně. Venezuela čeka, eh, čelí velkým výzvám, eh, ekonomickým problémům. Oficiální míra inflace, to znamená 56% a rekordní míra trestných činů, kriminality a eh, nejistoty, je, to jsou všechno velmi závažné faktory. Venezuela se musí snažit toto řešit, vést dialog tak, abychom, aby mohla vyřešit tyto problémy společně s opozicí. Když pan prezident Madura vstoupil do úřadu jako prezident v loňském roce, tak eh, svůj úvodní projev eh, uvedl tím, že chce být prezidentem všech Venezuelanů. Tím, že to řekl, tak chtěl eh, vytvořit eh, inkluzivní vedení pro všechny. Pan prezident Madura eh, uznal, že takřka polovina voličů hlasovala pro opozičního kandidáta. Já si myslím, že tito lidé mají mít možnost vznést svůj hlas v rámci eh, veřejné debaty. Všichni venezuelané mají možnost rozhodnout o tom, jak má být jejich země zpravována. Proto tedy vyzýváme vlády, vládu, aby se snažila obrátit na všechny vrstvy a složky složky venezuelanské společnosti. Je potřeba tedy zajistit eh, svobodu eh, projevu. Děkuji. Děkuji, pane eh, komisaři, a nyní předávám slovo panu Salafrankovi. Bohužel bez mikrofonu. Děkuji. Děkuji, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři. Včera jsme tady diskutovali o demokratických událostech na Ukrajině a Ukrajina má v této sněmovně mnoho zastánců, patří mezi ně i já, ale Venezuela také eh, dnes čelí velké spirále po uličního násilí, což je důsledkem eh, několika let konfrontační politiky. Vy jste hovořil o údajích, je tam ročně 20 tisíc vražd, katastrofální eh, směrná politika, eh, eh, inflace je 53%, letos se to odhaduje až na 100% a je to smutné právě v zemi, která je velice bohatá na energetické zdroje. A ještě horší je, že se zhoršuje i situace lidských práv a to právě vyvolalo pozornost tohoto parlamentu. My jsme si povšimli, že někteří mladí lidé na ulicích ehm, umírají. Ehm, viděli jsme vůdce opozice, jak je zavírán do vězení. Viděli jsme opoziční politiky jak byly vlastně třeba Maria Rosales, paní Mačádo, jak byly vlastně před parlamentem brutálně potlačeni dále. Některé komunikační prostředky byly sdělen, eh, zavřeny, sdělovací prostředky nemohou fungovat, rádio Caracas, eh, to je televizní kanál, nebo eh, NTN 24 kolumbijský kanál vysílání CNN ve španělštině, to všechno je tam blokováno. A Venezuela se vrací zpět, nejde ku předu a to jsem neřekl já, ale nositel Nobelovy ceny Mario Vargas Llosa. Skutečně ty události tam poškozují demokracii, říkal to už Oscar Jas z Kostariky a my, když jsme tady dříve diskutovali, tak jsme hovořili o občanské odvaze ukrajinských občanů. Právě v pondělí, když jsem se vracel z Kyjeva, tak jsem četl článek jednoho prestižního teologa, který říkal, že je tady odvaha slova, odvaha skutků, odvaha přesvědčení a také odvaha názorová, odvaha myšlení a odvaha hájit pravdu. A myslím si, že tito mladí studenti na ulicích politici, kteří jdou na ulici a žádají, volají po lepší Venezuele, právě ti všichni eh, mají toto odvahu. A pane předsedající činí tak jako eh, osobnosti Eh, o kterých hovořil tady Osvaldo Paja, když dostával eh, Sacharovovu cenu. Oni prostě bojují svým srdcem a nechtějí se nechat tlačovat. Děkuji. Thank you very much, Mr. Salafranca. Děkuji vám, pane Salafranco, a nyní má slovo pan eh, Garcia. Sí, eh, gracias. Děkuji vám, pane předsedající ano, jak už řekli kolegové přede mnou, Venezuela se v těchto okamžicích noří do nejistoty, násilí, střetů. Trvá to už posledních 15 let, ale to neznamená, že bychom se tím neměli znepokojovat. Byla tam mírumilovná demonstrace eh, která upozorňovala na nedostatek veškerého zboží každodenní spotřeby a vedlo to k brutální eh, represi ze strany vládních složek. Eh, opravdu bylo tam znepokojivé množství mrtvých, zraněných a zatčených. A tento parlament rozhodně nemůže zůstat netečný vůči eh, takové reakci na míromilovnou eh, populaci, která přitom chce jen co nejlep, to nejlepší pro svou zemi a přitom je to země bohatá, země bohatá na ropu, která byla dlouho zdrojem rozvoje země. Ovšem dnes vláda ji daruje, eh, dává s přáteleným zemím, od kterých očekává, že budou hájit její bezpečnost. Jsou tam také rodiny, eh, které nás vyzývají, abychom eh, ztratili slovo za jejich milované, abychom eh, tady o nich hovořili a hájili je. Evropský parlament je zdánlivě velice daleko na, na to, aby mohl přijímat nějaká účelná opatření, ale oni dnes nemají jiný nástroj, jak upozornit na svou situaci žádají nás, jakožto demokraty, abychom upozorňovali na to, co se ve Venezuele děje. Ve Venezuele je velká um, účast agen- kubánských agentů, je jich tam zhruba 30 tisíc, kteří destabilizují tuto zemi. A my musíme, už končí pane předsedající, musíme říci, že Venezuelané eh, potřebují naší pomoc Venezuela může určitě být eh, lepším a stabilnějším místem k životu. Děkuji. Very much. Děkuji vám a prosím řečníci, řečníky, aby drželi eh, svou řečnickou dobu. Paní Weber, dvě minuty. Bez mikrofonu. The reason people start... Důvod, proč lidé začali protestovat ve Venezuele, jsou na ztráta svobody, neschopnost vlády eh, chránit občany a nedostatek předmětů denní potřeby. Místo toho, aby se vláda starala o své občany, rozhodla se, že zakročí. A to vedlo e, k tomu, že do posud bylo zavražděno 13 lidí, 70 jich bylo zraněno a e, mnoho zatčeno. E, Odsuzujeme tyto akty násilí, které vedly k takové bolesti. Zároveň e, jsme znepokojeni tím, že vláda nemá dostatečnou strategii, která by vedla k tomu, že tedy e, zvládne současnou situaci. Zástupci opozice jsou posíláni do vězení, e, kromě toho jsou zatýkáni také novináři, studenti. Je potřeba, abychom tedy se k tomu vyjádřili není možné považovat všechny za eh, pachatele, za vyníky a proto jsou lidé na ulici. Eh, potřebujeme obnovit eh, dialog a potřebujeme tedy najít zlatou střední cestu v zájmu lidí. Eh, jako zpravodajka tohoto parlamentu jsem velmi znepokojená zprávami o médiích a o cenzuře, stejně tak jako o omezeném přístupu k sociálním sítím. Podle eh, Mezinárodní asociace novinářů eh, bylo mnoho novinářů obětí zákroků ze strany policistů. Je eh, povinností vlády, aby ukončila takovéto praktiky, aby je řádně prověřila a mm, přijala sankce. Eh, vyzývám prezidenta Madura eh, a upozorňuji ho na to, že svobodné fungování médií a opozice jsou zásadní pro zemi, která se chce označovat za demokratickou. Děkuji. Děkuji. A dalším eh, řečníkem je na minutu a půl pan Tavareš. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Být součástí nějaké politické rodiny neznamená, že budeme podporovat populismus, autoritarismus, agresivitu či demagogii. To jsem chtěl tady připomenout, připomenout eh, politické skupině EPP, protože my tady hovoříme eh, například o eh, domácím násilí, EPP mlčí, například hovoříme o tom, že byli odboráři zavražděni v Kolumbii, EPP mlčí, protože je vlastně svázáno těmi politickými vztahy s odbo- podobnými stranami. A ve Venezuele tady tedy eh, eh, to vypadá, že budeme mít usnesení, že není problém. Takže já, když se podívám eh, tady na pozměňující návrhy, které přicházejí z levice, z mé politické strany, kde říkáme, že to celé ve Venezuele je vlastně financováno americkým kapitálem, tak, tak to prostě je. A my vlastně říkáme o Venezuele to samé, co například angolská Eh, vláda říká o své zemi a tak dále. Podobná eh, situace jen barně a tak dále. Ale dobře víme, jak to tedy vypadá politickými skupinami. My ovšem jako Evropský parlament se vždy musíme vyjádřit k lidským právům. To je to, co je důležité a já to tady připomínám, ať se již jednalo o Maďarsko, Bulharsko či jinou zemi. A nyní tedy máme Venezuelu a nyní musíme žádat, aby byla zajištěna bezpečnost všech Venezuelanů, aby bylo zajištěno jejich právo na klidné protesty, Chceme všichni, aby ve Venezuele byl klid a mír. My tedy soucítíme s venezuelským lidem, který chce vymítit chudobu, ale je samozřejmě důležité, aby to probíhalo vše pokojně. Děkuji vám. Nyní pan Tenok. Vážený pane předsedající, asi vás nepřekvapí, že jsem nikdy nebyl fanouškem Huga Chávese nebo jeho nekompetentního chráněce Eh, kterým je Nicolas Maduro a pokračuje v diktatuře. Tady hovoříme o Venezuele, která by mohla být bohatou zemí, ale kvůli katastrofální politice, která se tam vede, není. Jde tady ale především o právo lidí demonstrovat proti svojí vládě, aniž by měli strach z útlaku, násilí, aby se mohli vyjadřovat ve svobodném tisku na internetu. Eh, já a moje skupina odsuzuje vraždu 13 protestujících vládními složkami a chci vyjádřit soustrast jejich rodinám. Samozřejmě je třeba prošetřit jejich smrt, je třeba zatknout ty, kteří zatím stáli. Maduro možná byl demokraticky zvolen, ale snaží se cenzurovat sdělovací prostředky, utlačovat opozici a to je veliké poškozování demokracie v zemi. Situace ve Venezuele je velice nejistá, je tam vysoká míra eh, vražd, teď tam jsou vlastně různé provládní milice, které zatýkají eh, představitele opozice, včetně hlavního vůdce Lópeze a to všechno by mohlo vyvolat třeba i občanskou válku v této zemi. Prezident Maduro se eh, chová velice podobně jako jeho mentor eh, Castrova, Castro na Kubě a musí propustit eh, představitele opozice, propustit novináře, studenty, Protože je třeba zajistit, aby ty milice byly odzbrojeny. Je třeba, aby vláda jednala s občanskou společností a zajistila, že ta společnost bude pluralistní. Musí být eh, zrušena veškerá omezení sdělovacích prostředků a EU, pokud bude moci, tak by měla pomoci obnově demokracie v této zemi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní paní Zuber na minutu. Děkuji. Tento film jsme již někde viděli. A je to pravda, že to bylo v roce 2002 to samé snaha vlastně provést puč, která byla financována ze strany pravice, šlo tedy o fascistické tendence a samozřejmě je to financování z USA. Dobře víme, jak vypadají komentáře, i ty z, BBC, z televize BBC, ty byly velice, BBC byly velice zajímavé. Dobře víme, jak to vypadá opoziční skupiny, pak máme skupiny, které podporují eh, vládu. Jsou tam zbraně, lidé umírají. Nemusíme být příliš chytrý na to, abychom pochopili, jak to vlastně vypadá, jak jsou ty skutečné zájmy ve Venezuele. Ve Venezuele je svoboda, ale samozřejmě tam také panuje násilí, což je pravda, ale není možné toto takto eh, jak si eh, tolerovat. Ale venezuelský lid je zvychlovaný, svrchovaně se rozhodl eh, ve volbách za posledních 15 let, jakou vládu chce mít. Parlament se tady snaží hrát takovou tu hru eh, o to podpořit si snahu o puč a týká se to všech stran napříč politickým spektrem. Děkuji a nyní promluví na minutu pan Ody. Děkuji, pane předsedající. Já bych nejprve chtěl požádat pana komisaře, aby předal naše poděkování vysoké představitelce za to prohlášení. Venezuela je mocný stát, má odvážný národ, bohatou kulturu a nezaslouží si současnou situaci. Provládní skupiny, které jsou násilné, ozbrojené, jednají zcela beztrestně. Paní Zuber, nikdo neříká, že je vláda podporuje, ale neodsuzuje je, nestíhá je. A tam teď jsou mrtví lidé věznění, ehm, ehm, mučení, znásilňování a to je nepřípustné. Svoboda neexistuje samozřejmě bez bezpečnosti. Svoboda bez bezpečnosti je anarchie a bezpečnost bez svobody to je diktatura v lednu 2013 společenství eh, latinskoamerických a karibských, karibských států a EU se rozhodli, že chtějí vlastně pomoci. Máme eh, tady dohody o politickém přidružení s Mercosurem, jehož součástí je i Venezuela. Tento týden byl summit EU Brazílie. Ano, Venezuela je velký stát, máme šanci něco s tímto státem dělat, ale chceme, aby v tomto státě také byla stabilita. Děkuji vám, paní Gomeš. Násilí proti protestujícím ve Venezuele již způsobilo 70 mrtvých. To připustil včera sám prezident Maduro. E, pak tam byly desítky uvězněných a zraněných. To je nepřijatelné. Venezuelský lid, aktivisté občanské společnosti, novináři a tak dále, ty chtějí, aby se situace na Venezuele řešila, aby se řešila korupce, represe a tak dále, neuspokojivá ekonomická situace. Lidé mají přeci právo svobodně manifestovat a svobodně projevovat své mínění. Toto je garantováno venezuelskou ústavou. Tady se hovoří o imperialistické konspiraci, o snaze o puč, tak to není. Tady je důležité, aby venezuelská vláda skutečně vedla mírový dialog se všemi elementy venezuelské společnosti. Toto usnesení Evropského parlamentu je jasné a vyvážené. Jde tady o to, aby byly osvobozeni ti věznění, aby se ukončilo násilí vůči protestujícím a tak dále. To jsou velice důležité věci. Je důležité, aby eh, vláda prezidenta Madura zapojila občanskou společnost pouze tak, kdy dostane očekávání venezuelského lidu. Pan Bělan to není, to znamená, že promluví pan Chuntes a to na jednu minutu. Prosím. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně. Všichni víme, eh, jaký vývoj nastal ve Venezuele v posledních týdnech. Ne proto, že by nás o tom informovali pouze média, protože média vždycky eh, prezentují tu eh, situaci z jedné strany. Ve tisku byly zveřejněny fotografie násilí, o násilí, ale jsou tu tady fotografie, které pocházejí z Caracasu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 Myslím si, že někdy jsou ty události znázorňovány zkresleně špatně. Ty protesty nastaly pouze tehdy, že, proto, že ti lidé chtějí mít vyšší životní úroveň. E, ve Venezuele nastal demokratický vývoj, e, jsou tu volby v mnoha oblastech, ten vývoj je silnější než v jiných evropských zemích a opozice to nechce akceptovat. Na ulicích stojí lidé, kterým, kterým se daří dobře e, rodiny s dětmi, eh, které mají velký příjem. Stát je rozpolcen, rozdělen, eh, je tu eh, proklamována imperialistická politika a lidé se snaží vzít právo do svých rukou. Děkuji. Nyní je tu tedy modrá karta. Prosím, přijmete modrou kartu? Dobře, máte slovo. No tak Caracasu je velké násilí a podporuje to Madurova vláda. Vy chcete, snad chcete tvrdit, že to není pravda? Mr. Chutis? Pane Chotisi, máte slovo, můžete odpovědět. Myslím si, že jsem odpověď již poskytl, že násilí tam je. Já nevím, z jaké země pocházíte, pane kolego. Myslím si, že tady hovoříte o svých vlastních zkušenostech a víte, jak to vypadá s médií. Samozřejmě je tam násilí, jsou tam střety, jsou tam mrtví, situace na ulicích je napjatá, ale došlo k vyšetření přesně toho, kdo umřel, odkud pochází násilí a jak se má na takovéto násilí zareagovat. Venezuela je demokratická země, je to země, která je nyní vystavena útokům i když eh, jsou tam eh, skutečné vymoženosti. Eh, Venezuela má ropu, dobře víte, jak ji využívá. Evropský parlament musí podpořit svrchovaný národ, který se snaží nalézt pro sebe svou vlastní cestu, která se zjevně některým nelíbí. Děkuji vám a nyní, nyní pan Mato Androver. Děkuji vám, pane předsedající. Když trpí venezuelané, tak dochází k smrti mnoha nevinných. A jsou tam i lidé eh, vlastně původem z Kanárských ostrovů, eh, kteří také trpí. Eh, jsou tady oběti z Kanárských ostrovů a my v Evropě teď sledujeme s velkými obavami, co se děje na Vene- ve Venezuele. Venezuelané chci, chtějí žít v míru svobodně, bez hrozeb a mají na to právo měli by také mít právo kupovat si základní potraviny, možnost eh, chodit po ulicích, aniž by se báli, že budou zavražděni, neměli by být vězněni za to, že demonstrují. Vláda jim musí tohle všechno zaručit, všechna tato práva, která jsou uznána ústavou a nemůže je beztrestně stíhat tak, jako to činí do posud. Evropská unie nemůže se dívat stranou, nesmí se dívat stranou. Venezuelané čekají na naši podporu a my rozhodně jim nemůžeme odepřít. Děkuji vám. Dámy a pánové, teď se dostáváme k postupu přihlášení se zdvižením rukou. Máme tady hodně řečníků a proto prosím, držte se té řečnické doby. Jako první pan Kelam na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Já bych chtěl vyjádřit své sympatie a podporu ehm, pro, family, eh, pro <laughs> rodiny těch, kteří byli zabiti. Chci vyjádřit podporu těm, kteří jsou mučeni ve vězení. A myslím si, že je důležité, aby eh, ty události ve Venezuele nebyly zastíněny ukrajinskou revolucí, protože obě tyto věci jsou důležité. Ty masivní demonstrace jsou přesvědčivou reakcí na rostoucí autoritářství, korupci, nedostatek základních potravin a také pošlapávání eh, svobody projevu. Vláda pana Madura musí přejmout plnou odpovědnost za tyto tragické události, musí okamžitě rozpustit ozbrojené provládní skupiny, propustit vězněné a musí umožnit fungování svobodných sdělovacích prostředků. Děkuji. Děkuji vám a paní, i pan Iturgais Angulo. Děkuji vám, pane předsedající. Dovolte, abych nejprve pozdravil venezuelské občany, kteří dnes jsou na tribuně a chtěl bych je přivítat jménem Evropského parlamentu. Samozřejmě nás velice trápí to, co se děje ve Venezuele. Bohužel Venezuela dnes zažívá dramatickou situaci. Je to skutečně naléhavé z mezinárodního hlediska. Čavistická Madurova vláda provádí genocidu ve Venezuele. Lidé tam hladoví a tato vláda neumožňuje svobodu projevu, pronásleduje občany z opozice i sdělovací prostředky, které jsou kritické vůči této vládě. A nejhorší, dámy a pánové, je to, že tato takzvaně revoluční bolivarská vláda vraždí své občany. Vláda a Maduro jsou za tato zvěrstva odpovědní a Evropský parlament musí odsoudit Madurovu vládu za tu tragédii, k níž tam dochází a podpořit venezuelský národ, který žádá spravedlnost, demokracii a svobodu ve Venezuele. Děkuji. Děkuji vám a nyní paní Bilbao Barandika. Děkuji vám, pane předsedající. Situace ve Venezuele je vážná. Lidé tam umírají a my to odsuzujeme a litujeme toho. Já vyjadřuji solidaritu s oběťmi. Eh, vláda se chová velice represivně vůči disidentům, útočí na svobodu tisku, svobodu projevu a to jsou totalitární projevy, které musí ustat. Tato země je politicky polarizovaná a potřebuje tedy nějaké zprostředkování. Je třeba tam vlastně eh, netolik silných slov a je tam třeba maximální spolupráce mezi zástupci vlády a opozice, tak, aby se podařilo najít ústavní a demokratické řešení současné situace. Eh, také by se měla Venezuela vrátit k Mezinárodní umluvě lidských práv. Eh, Venezuela by se také eh, měla snažit spolupracovat s Evropskou unii, protože jinak zatím tam dochází ke konfrontaci a ekonomickému a sociálnímu chaosu, což je hrozba, vůči níž nemůžeme zůstat nečinní. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Záborská. Paní Záborská, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, ráda bych v rámci této rozpravy připomenula, že právě venezuelský prezident Hugo Chávez tvrdil, a nyní budu citovat, cestou k novému lepšímu světu není kapitalismus, tou cestou je socialismus. Bohužel to byla předseda Evropské rady a komise, kteří při příležitosti Šávesova umrtí vyzdvihli sociální rozvoj Venezuely. Po 14 letech vlády socialismu ekonomika Venezuely kolabuje a společnost čelí vlně sociálních nepokojů, které vláda krutě potlačuje a nebo minimálně toleruje stupňující se násilí. To je pravá tvář socialismu potlačuje se svoboda projevu, myšlení a schromažďování. Známe to z období e, před pádem berlínské zdi. Děkuji a nyní má slovo pan Stýr. Děkuji. Situace ve Venezuele už nějaký čas ukazuje erozi demokratických institucí, a je tam stále silnější autoritářství. Jsme znepokojeni především nedostatkem politického dialogu a násilím. Násilí na studentech je zcela nepřijatelné. Ta dále také byli uvězněni političtí oponenti, to je rovněž nepřijatelné. Pan Maduro eh, se odvolává na mírovou konferenci, ale zřejmě eh, ve skutečnosti není příliš eh, na to připraven. Měl by pomáhat svým vlastním občanům, protože právě oni mají právo na mír. And next speaker is Mr. Děkuji a nyní má slovo pan Murphy. Děkuji pane eh, předsedo. Co je to za představení? Eh, levice eh, tedy zmiňují, zmiňuje lidská práva, na která zapomínají v Iráku a v Kolumbii a společně se svými protivníky ve Venezuele a ve, ve Spojených státech doufají v pádu venezuelské vlády. Já vím, že od té doby, co je tato vláda u moci, tak se snaží zakročit proti neoliberalismu liberalismu a eh, politice, kterou máme tady. Eh, Bolivěrský eh, misionáři se snaží tedy mezit úroveň dělnické třídy, snaží se tedy navídnout sociální perspektivu 21. století. To nepůjde. Poslední tento krok byl tedy omezen a e, lidé tedy se mohou mobilizovat, mohou, realiz- mohou reagovat a mohou tedy pokračovat v tomto procesu, včetně toho, že tedy e, přestane opozice vládnout nad ekonomií, e, bude tady veřejné vlastnictví klíčových sektorů ekonomiky a to tedy musím pokračovat. Děkuji. Thank you. Mr. Murphy, will you accept blue card from Mr. Pane Murphy, přijmete modrou kartu od pana Tavareše? ale stručně, prosím. Paul. You know that we are on the same side on many. Víte, že jsme v mnoha věcech stejného názoru. Nicméně uh, vy jste řekl, no Pasaran, víte, že to jsou slova proti politické represi. Myslíte si, že politická represe uh, k spravé, z pravicové strany je tedy uh, ospravedlnitelná, anebo se jako já domníváte, že politická uh, represe by vždycky měla ustoupit pluralismu? Děkuji. A máte čas na odpověď. Um, Děkuji, Rui. Já si Nemyslím, že tyto protirevoluční, kontrarevoluční eh, činnosti jsou eh, ve skutečnosti potlačovány. K tomu ve Venezuele nedochází. Já jsem přesvědčen, že to násilí jde zprava. Americký imperialismus v tom má prsty. Eh, není to mobilizace, která by šla ze samé ale Pokud se podíváte eh, na ty účastníky, to jsou bohatí studenti, to je takzvaná elita společnosti a já myslím, že oni prostě tady chtějí jenom bojovat proti revoluci a já ji chci hájit. Next speaker is Mr. Děkuji. Pan Kuka na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Protesty ve Venezuele dokazují, že režim, který je postavený na autoritářských principech, nemůže natrvalo přežít. Násilí páchané na vlastních obyvatelech, jejich ožebračování, věznění a mučení, porušování lidských práv a občanských svobod, korupce a všudy přítomné násilí nejsou znaky trvale prospějícího státu. Venezuela se mění, mění i lidé, kteří nevidí jinou možnost, než výjít do ulic a postavit se proti nesmyslnému režimu. Narůstá počet obětí a tím se zmenšuje možnost, jak udržet v zemi klid. Toto násilí je třeba ukončit. Ti, kteří, kteří za ně odpovídají, musí být eh, odsouzeni a ti, kteří jsou vězněni neprávem, musí být propuštěni. Vývoj ve Venezuele je na dně, na dnu ekonomickém, sociálním i lidské, je třeba se od něj odrazit. Venezuela potřebuje nové demokratické volby a ne další experimenty. Děkuji. Děkuji. A další řečník je pan Carses Ramon. Děkuji, pane předsedající já jsem mm, šokován tou demagogií a lžem, lžemi, které tady dnes slýchám. Ve Venezuele byly komunální, legislativní, prezidentské volby a všechny tyto volby demokraticky vyhrála současná venezuelská vláda. Vyžadujeme demokratický respekt těchto voleb. No a co zaznamenáváme? Je tady snaha destabilizovat, vyvolávat napětí těmi, kteří ve volbách nezvítězili. Je tady snaha svrhnout současnou demokratickou venezuelskou vládu, e, přitom v ústavě jsou zajištěny svobody je, je tady snaha napodobit institucionální převraty jako v Hondurasu, v Paraguaji a možná pak se dostaneme i do situace, v které je dnešní Egypt, kde vlastně panuje diktatura. Je tady snaha tedy svrhnout venezuelskou vládu. Velice lehkomyslně se tady obvinuje současná vláda. Ani Mercosur, ani Salat neobvinují vládu tak, jako se to činí zde. Řečník byl přerušen. Děkuji vám vám. Pan Bielan na jednu minutu. Děkuji bardzo, pane předsedající. Všichni zadajeme sobě... Děkuji, pane předsedo. Všichni si klademe stejnou otázku. A sice, jestli se Karaka stane dalším Kyjevem. Protesty přešly v krveprolití, v násilí a bohužel provládní jednotky používají zbraně proti eh, protestantům, proti demonstrujícím. Rád bych projevil solidaritu s demonstrujícími a rád bych apeloval na vládu, aby ukončila násilí páchané na svých vlastních občanech. Eh, žádám vládu, aby respektovala základní práva, především právo svobodu a na, na projev, právo projevu a svobodná média. Eh, není možno používat takto brutální prostředky a proto tedy očekávám, že bude zahájen konstruktivní dialog eh, s opozicí. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Kelly. Já mám ve Venezuele zvláštní zájem, protože eh, tam mám bratra, který eh, od roku 79 eh, je katolickým misionářem, pracuje mezi chudými. Musím říci, že tam žijí velmi milí lidé, kteří doufají v mír a prosperitu, která jim po mnoho let za Šávese byla upřena. Byla to tedy bohatá země, má velké rezervy, nicméně ty, to bohatství, které tato země má, na náleželo jenom elitám. Ehm, jeho nástupce tedy má podobné charisma a e, snaží se tedy e, moc udržet nedemokratickými prostředky. prostředky. Ehm, nerespektuje svobodu eh, projevu. To znamená, že při dalších volbách je potřeba eh, zajistit, aby eh, byla respektována svoboda, svoboda projevu pro všechny a aby byly dodrženy standardy především pro chudé, tak aby Venezuela skutečně byla bohatou zemí. Děkuji. I'm so sorry. We... Děkuji. Omlouvám se, už nemáme čas a musíme pokračovat. Nyní k závěrečnému komentáři dám slovo panu Šemetovi. Děkuji, pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně. Na závěr dovolte, abych zopakoval hlavní body svého vystoupení. Odsazuje, odsuzujeme netoleranci a násilí. Jsme znepokojeni trvajícími nepokoji ve Venezuele, jsme eh, nešťastní z těch úmrtí a ze zatýkání studentů a politických představitelů. Je třeba, aby veřejné orgány zajistily, že všichni občané mohou vykonávat, uplatňovat své právo na svobodu projevu, schromažďování. Novináři i televize musí mít možnost svobodně fungovat. Občané a politici musí mít možnost vyjadřovat své názory ve sdělovacích prostředcích. Obavy venezuelského lidu jsou oprávněné a stejně tak je oprávněné i jejich právo mm, klidně demonstrovat. Vláda a opozice by měly vést podrobný dialog tak, aby bylo násilí ukončeno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, dostal jsem šest návrhů usnesení na ukončení této rozpravy. Společná rozprava tímto končí a hlasování proběhne dnes ve 12 hodin. Next item. Další bod na pořadu jednání je prohlášení komise na téma dopady nepříznivých povětrnostních podmínek v různých členských státech.